Right, good afternoon, everybody. Dobré odpoledne vám všem. Mně se dostává do sluchátek zajímavého tlumočení. Doufám, že se mi to vrátí správně, říká paní předsedající. Takže v první řadě bod číslo jedna, přijetí pořadu jednání. Nevidím, že by byly nějaké námitky. Dále schválení zápisu ze schůze konané 16. a 17. prosince, která již byla rozeslána. Vidím, že nejsou žádné námitky, takže i toto považuji za schváleno. A nyní mě tedy velice těší, že se dostáváme k hospodářskému dialogu a vyměnou názoru s předsednictvím Rady, s panem ministrem financí Řecka Janisem Sturnarasem. Budeme eh, pracovat, jak je již u nás zvykem, podle běžných pravidel, to znamená první úvodní projev na 10 minut pana ministra a poté eh, bude následovat kolečko otázek eh, ze strany členů a následných odpovědí. Již máme jména na seznamu, takže budeme následovat dehontu formát. A myslím si, že je zajímavé poznamenat, že tu máme i otázky ze strany uh, tisku, ale tady je třeba zdůraznit, že Řecko rozhodně není zemí předsednickou, která by byla v krizi, ale již zažívá obnovu a doufá, že tedy v roce 2014 již opravdu zažije růst. To aspoň vyplývá i z těch diskuzí, které jsme tu měli v minulosti a doufám, že tomu tak bude. Takže i premiér, i vy jste pozitivní v tomto světle a v rámci tohoto ducha optimismu e, doufám, že se nám podaří i dokončit e, všechny ty, e, ta legislativní témata, která jsou ještě před námi do konce mandátu tohoto parlamentu. Prosím, máte slovo. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Um, και θα προσπαθήσω πρώτον uh, na se eh, zjevášo. Já se budu snažit vám především sdělit naše priority. A pak se budu také snažit to odpovídat na vaše dotazy. Pokračuji anglicky. Eh, vážené dámy a pánové, vážené poslankyně a poslanci, je to pro nás skutečnou výzvou ujmout se předsednictví. Evropské unie očekává se, že to bude náročné předsednictví, obtížné předsednictví, eh, poslední před evropskými volbami eh, v květnu. Ekonomická krize v Evropě, vysoká nezaměstnanost, zejména mezi mladými lidmi v zemích Jižní Evropy, sociální nejistota, eh, způsobily to, že se eh, lidé tážou eh, po směru eh, společné Evropy. Řecko je příkladem solidarity mezi evropskými partnery a nyní má podporovat a objasnit tyto prvky, které nás spojují a zdůrazňovat další integraci posilovat sociální soudržnost, zajišťovat stabilitu a prosperitu pro všechny občany a e, navrátit se k růstu a vytváření pracovních míst. Všichni víme, že na to máme omezený čas. Vzhledem k tomu, že poslední plenární zasedání Evropského parlamentu se odehraje v Dubnu. Z tohoto důvodu a s asistencí Evropského parlamentu naše eh, předsednictví v podstatě eh, se bude, eh, bude mít velký náklad práce hned na svém začátku. Od roku 2009 Řecko, Řecko ušlo velký kus cesty, jak už říkala paní předsedkyně. Naše země prošla veškerými dopady nejkrutější finanční krize od roku 1929. Díky obětem řeckého národa, řeckých obyvatel a podpoře evropských partnerů se nám eh, podařilo dokázat, eh, že eh, ti, kdo volali po odchodu Řecka z eurozóny, neměli pravdu. A rozhodli jsme se pro dvě strategické volby. Za prvé v roce 1981, kdy jsme se stali součástí velké a trvalé se rozšiřující evropské rodiny. A za druhé, to druhé rozhodnutí bylo v roce 2001, když jsme se stali jádrem této rodiny, již je eurozóna. Dnes zahajujeme předsednictví ne jako země v krizi, jak bylo uvedeno, ale jako země, eh, která opět posiluje. A eh, my eh, si přejeme přispívat prohlubování a posilování ekonomického a politického partnerství na základě významných výsledků litevského předsednictví. Chtěl bych využít této příležitosti, abych vzdal hold naší protistraně panu Rimantasovi Sadziusovi, kterému se povedlo zvládat velice delikátní témata, a e, jednala s nimi s velkou zodpovědností a e, s velkou znalostí věci. Máme za to, že konference e, předsedů a různé politické skupiny před začátkem předsednictví jak jsme vedli společně zasedání v Atenách, také s předsedou Evropského parlamentu, že toto bylo velice užitečnou příležitostí. Podařilo se nám Díky těmto zasedáním se eh, včas eh, a přímo seznámit s prioritami Evropského parlamentu. Na 1. a 2. dubna 2014 se bude konat neformální ECOFIN eh, a budeme se těšit na vaši paní předsedkyni. Budeme mít příležitost diskutovat o socioekonomických účincích krize a zabývat se jimi a také se zabývat efektivnějšími způsoby financování ekonomiky a zejména malých a středních podniků. Nyní bych chtěl hovořit o bankovní unii. Bankovní unie je základním předpokladem pro větší důvěru a důvěryhodnost a také narůstající likvidnost evropské ekonomiky a také uchování finanční stability v Evropě. Když se budeme řídit finan, eh, finální dohodou o eh, směrnici o systémech pojištění vkladu a o e, směrnici o e, řešení problému bank, e, učiníme vše, abychom tyto, napomohli tomu, že tyto, tato témata budou dořešena ještě za této funkční období. Toto je pro nás skutečnou prioritou. Dokončit SRM Jednotný mechanismus řešení krizových situací je pro nás eh, klíčové v tomto legislativním období. Eh, souhlasíme s tím, eh, že jakýkoliv kompromis by měl zajistit efektivitu, účinnost a důvěryhodnost tohoto mechanismu. Po dohodě z prosince o obecném postoji začaly na začátku ledna trialogy. Budeme usilovat o to, aby stanoviska Rady a parlamentu se zbližovala a abychom dosáhli dohody přijatelné pro všechny zúčastněné strany. Plně si uvědomujeme, že nám na to nezbývá eh, o, nic, eh, o něco málo více než tři měsíce. Čas je tedy klíčový faktor a měli bychom být skutečně flexibilní, zodpovědní a mít neustále na paměti to, že chceme vybudovat silnější eurozónu a posilovat důvěru občanů. Řecko tím, že na sebe přebírá předsednictví Rady ECOFIN, bude usilovat o, dalším, o další prohlubování ekonomická měnové unie a posilování koordinace národních ekonomik a fiskálních politik proto, abychom uchovali integritu společné měny a podporovali nezbytné reformy zaměřené na posílení růstu. V témže kontextu řecké předsednictví se bude zaměřovat na posilování sociální dimenze EMU. Eh, e Máme za to, že tato dimenze je základním předpokladem pro soudržnost a solidaritu v eurozóně. Jsme silně přesvědčeni, že fiskální konsolidace by měla být doprovázena politikami, které jsou přátelské růstu a sociální soudržnosti. Jinak fiskální konstace povede k prodlužování úsporných opatření a bude napomáhat euroskepticismu. K evropskému semestru. Bylo velikým potěšením účastnit se Meziparlamentní konference o ekonomické zprávě a řízení EU, eh, která končí dnes a která byla eh, organizována řeckým parlamentem a Evropským parlamentem. Tato konference poskytla otevřené fórum k výměně názorů a k nacházení vhodných způsobů posilování demokratického prvku rozhodovacího procesu v EU na všech úrovních a podporování úzké spolupráce mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. následováním úspěšného řízení Irska za mm, postupu evropského semestru Řecko nyní bude usilovat o efektivní řízení čtvrtého evropského semestru. Uvědomuji si, že Evropský parlament eh, zcela eh, správně se hm, blízce zajímá o tyto záležitosti, jak bylo také eh, ukázáno programem od tohoto parlamentního týdne. Naším cílem je podporovat důvěryhodnost tohoto postupu a podporovat systematické hodnocení reform v Evropské unii, zejména takových politických oblastí, které byly identifikovány Evropskou radou v prosinci. Já vítám nedávn, <clears throat> nedávnou zprávu eh, výroční o růstu, eh, která eh, poprvé obsahuje také přehled situace v implementaci a doporučení, která byla přijata v červnu. Pos, chceme posilovat pozornost zaměřenou ekonomické a sociální aspekty prostřednictvím ECOFINu a Rady pro zaměstnanost v následujícím evropském semestru. Letos Evropská komise plánuje předložení um, doporučení jednotlivých zemí po volbách do Evropského parlamentu. A to bude skutečně velkou výzvou pro naše předsednictví, protože budeme mít na celou tuto věc jen velice omezený čas. Postupy při makroekonomické nerovnováze se staly významným prvkem posíleného ekonomického řízení a jeho rámce. Některé z doporučení jednotlivým zemím, zemím, které budou přejata e, v červnu, se budou zakládat právě na tomto postupu a my se za Evropského semestru tomuto budeme blíže věnovat. Dalším důležitým tématem je dlouhodobé financování hospodářství. Malé a střední podniky představují páteř evropského hospodářství, reprezentují 99 všech evropských podniků a um, také 70 pracovních míst v EU. Uznávám, že malé a střední podniky jsou klíčovým prvkem udržitelného obnovení hospodářství. A proto řecké předsednictví bude postupovat zejména v diskuzích eh, o tom, jak financovat ekonomiku, zejména jak usnadňovat přístup k financování pro malé a střední podniky, tak, aby se posiloval udržitelný růst a podporovalo se vytváření pracovních míst. Jako mimořádně důležité eh, chápeme eh, mnohé iniciativy, jako je společná iniciativa Evropské komise a Evropské Evropské investiční banky zaměřené na financování hospodářství, zejména na usnadnění přístupu malých a středních podniků k financování, doporučení skupiny expertní na vysoké úrovni ohledně financování růstu, kapitálového nárostu Evropského investičního fondu a e, nařízení o e, dlouhodobých investičních fondech, e, které souvisejí s financováním infrastrukturních projektů a, malých, a malých středních podniků. Nedostatek likvidity by eh, byl, byl velik, důležitým prvkem v této krizi a neměl by být podceňován. Velký eh, dopad měl eh, také v evropské, na okrajích Evropské unie. Ohledně daní chtěl bych říci, že potřebujeme patřičné iniciativy na úrovni EU. Potřebujeme bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům. Přijetí eh, revidované směrnice o zdanění příjmů z úspor má prioritu. Řecké předsednictví se bude také pozorně zabývat vývojem vyjednávání s třetími státy, včetně Švýcarska, na základě mandátu přijatého v roce 2013. Transparentnost oblasti daní je stále důležitější. A proto budeme nadále pracovat také na tom, abychom dosáhli automatickou výměnu daňových informací mezi členskými státy eh, v širokém eh, poli zdrojí informací a, a, dalších, a budeme také eh, usnadňovat tu další informace. Chceme také poskytovat kolidovaný informační vstup do práce OECD zaměřenou na vývoj globálního standardu pro výměnu takovýchto informací. Veřejné finance jsou pod tlakem Evropské unii a proto je zásadní, abychom učinili e, vše proto, aby e, zisky nebyly nepatřičně přenášeny, anebo e, abychom zabránili erozi daňových daňového základu. Evropský eh, parlament eh, násilně podporuje, toho jsme si vědomi a budeme eh, v přípravných jednáních nadále diskutovat o těchto věcích na radě. Můžeme budovat na tom, co již vytvořilo litovské předsednictví zabývalo se důležitým, my se budeme zabývat nyní důležitými detaily týkající se daní, tak aby patřičné postupy mohly být zavedeny v členských státech, jakmile budou schváleny radou. Nyní bych rád hovořil o reformě finančního sektoru a e, dohledového rámce ve finančním sektoru. Práce řeckého předsednictví se bude zaměřovat také na regulační rámec pro dohled nad finančním sektorem, a to proto, abychom posílili důvěryhodnost a navýšili likviditu v evropské ekonomice. V oblasti kapitálových trhů předsednictví vítá dohodu, principiální dohodu s Evropským parlamentem ohledně vztazích e, e, Eh, ohledně reformy kapitálových trhů a jejich dohledu MIFID a MIFIR. Eh, toto představuje významný eh, krok směrem k bezpečnější, zdravější, transparentnější a mm, zodpovědnějšímu finančnímu systému. S těmito revidovanými pravidly v Evropské unii budeme mm, moci reagovat na finanční krizi a budeme mít významný nástroj k tomu, abychom redukovali systémová rizika a zajištili, zajistili stabilitu finančních trhů a také patřičnou ochranu investorů. Co se týče eh, eh, legislativního návrhu o referenčních hodnotách, paní předsedkyně, eh, chápu, že to je velice důležité téma a budeme se snažit o to, aby tato práce postoupila v radě co možná nejvíce. Eh, souhlasím s vámi, že, to, že je velice důležité eh, toto dořešit, abychom měli patřičnou ochranu pro spotřebitele investory. Eh, na základě mandátu Evropského parlamentu z 20. listopadu jsem obdržel dopis od zpravodajky paní Beres ohledně PRIP. Jak jsem zdůraznil ve své odpovědi, plně si uvědomují potřebu zlepšit kvalitu informace poskytované e, spotřebitelům v Evropě, kteří zvažují investice a proto sdílím vaše úsilí o to, aby tento mm, návrh postoupil dál. Co se týče směrnice UCETS, e, Rada e, stanovila v prosinci svůj základní postoj a začala vyjednávání s Evropským parlamentem 7. ledna. Tato dvě stanoviska se od sebe příliš neliší a já věřím, že brzy dosáhneme politické dohody u této směrnice, která zavede zásadně důležitá nová pravidla eh, o eh, funkci vkladů, eh, politikách odměn a sankcích. Řecké předsednictví eh, také přispěje k bezpečnějšímu a konkurenceschopnějšímu evropskému platebnímu trhu, který umožní nižší poplatky, transparentnost a širší možnost eh, v nástrojů ve prospěch spotřebitelů. Doufám, že se nám podaří dotáhnout eh, směrnici o platebních účtech, který, která má za cíl odstranit překážky plné transparentnosti v této oblasti, která je tak kritická pro naše občany. Je kritická pro naše občany proto, aby si mohli srovnávat poplatky a činit informovaná rozhodnutí o nákladech na služby poskytnuté retailovými bankami. Cíl této směrnice je zlepšit přístup k základním platebním účtům všem evropským občanům a to je velice důležité pro řecké předsednictví. Přispěje to ke zlepšení sociálního začlenování, jakož i prohlubí konkurenci mezi úvěrovými ústavy ve prospěch Eh, spotřebitelů. Vážení poslanci, eh, paní předsedkyně, ve eh, zemi, kde se narodila demokracie, si velice vážíme klíčové role, kterou Evropský parlament sehrává v legislativním procesu Evropské unie a zejména v prosazování základních principů a vyhlídkách pro lid Evropy. Pro řecké předsednictví Evropský parlament bude politický partner tak, aby abychom eh, naplnili cíle, eh, které jsme si stanovili jako své priority. Těším se na spolupráci s vámi a eh, na to, jaký budu mít přínos vašich vstupů v nadcházejících měsících. Děkuji vám. Děkuji vám, říká paní předsedkyně. Hned přejdeme na otázky. Nebudou tady žádní nezapsaní řečníci, protože už teď přetahujeme. A pamatujte, prosím, že máte omezenou dobu na řeční, eh, na řečnění. Eh, eh, můžu vás utnout po pěti minutách, ovšem u prvních dvou řečníků můžu udělat výjimku, takže teď za EPP Korin. Děkuji, pane předsedo, a ráda bych vám blahopřála i vaší vládě k pokroku učiněnému, i když samozřejmě ta hrubá čísla jsou ještě poměrně křehká. Eh, vy jste prošli eh, tou bolestí strukturálních reform a rozpočtové konsolidace a začíná se to vyplácet. Ale teď je důležité, a mm, rád bych vás ehm, povzbudil, abyste pokračovali a zachovali si ty ambice, protože pokud opravdu chcete eh, zrychlit hospodářský růst, bojovat se zaměstnaností, tak je z žádostí třeba. Potřebujeme stejnou úroveň žádosti i na evropské úrovni. Ten pocit naléhavosti Eh, se zdá, že ubývá, ale my potřebujeme stejné ambice pro naplnění bankovní unie a opravdu litujeme, že když jste eh, převzali eh, místo v radě, tak to, co jsme slibovali, tady bylo skutečný jednotný mechanismus řešení problémů. Ovšem stanovisko rady nám zavdává vážné obavy, Eh, k tomu a jestli to dosáhneme. Jde o to, že systém navrhovaný radou je nesmírně složitý, banky eh, nelze eh, zlikvidovat přes víkend a potřebujeme nakládat s bankami rovně bez ohledu na to, z jakého součenského státu situace je tedy nesmírně závažná a ale my chceme nalézt schodu před evropskými volbami. Je ovšem třeba, eh, aby vy jste dostali eh, ambiciozní mandát. A to je něco, co eh, chybí v pozici rady. Kdy dostanete ten mandát? Protože potom můžeme začít se skutečnými vyjednáváními. A za druhé, nesouhlasíme s mezivládní dohodou. Ale každopádně musí tohleto být v souladu s nařízením. Můžete potvrdit, to, co nám bylo slíbeno na triologu, a sice, že ta mezivládní dohoda nebude uzavřena do té doby, než najdeme schodu ohledně eh, mechanismu řešení problémů podniků a bank. Eh, tam máte ještě až eh, do té doby, než tam budou, bude pět minut na odpověď. Děkuji vám, paní Wortman, za tu otázku. Je pravda, že eh, v Řecku jsme měli velké eh, ambice a zdá se, že se nám eh, podařilo dosáhnout většinu našich cílů. Myslím, že 80% cesty k udržitelnosti už fiskální situace máme za sebou a také konkurenceschopnosti. Teď k bankovní unii. Myslím, že se asi všichni shodneme, že potřebujeme silnou bankovní unii, že krizi, eh, eh, krize nám přinesla po naučení a to jsme si vzali. Takže eh, má, plně věříme v stabilní stát. Asi se spíš lišíme ohledně metod, jak k tomu dosáhnout. Na radě jsme se o tom bavili už dlouho a myslím si, že jsme se shodli na nejméně riskantní právní cestě k tomu. Samozřejmě chápu, že tady mohou být určité odlišnosti, takže potřebujeme více eh, vzájemného porozumění v tomto procesu. Protože já chápu, jak eh, říkal pan Kavafi, že eh, nejde jenom o to dojet do Itaky, ale také o tu cestu do Itaky. A řecké předsednictví eh, udělá maximum pro to, abychom eh, lépe tu situaci pochopili. Já nechci zacházet do detailů, nechme to na vyjednavačích, a dosáhnou toho cíle, eh, toho společného cíle. Nicméně myslím, že se shodneme na tom, že je zcela nezbytné dohody dosáhnout nakonec, protože eurozóna bez silné bankovní unie nebude hotová. Já jsem se také ptal na velice konkrétní otázku. Můžete eh, mm, potvrdit, že ECOFIN eh, nerozhodne o mezivládní dohodě předtím, než bude dosažena eh, dohoda o tom nařízení mezi radou a parlamentem? Nemůžu to potvrdit. Protože bych to potřeboval probrat s kolegy na radě nejdřív. No dobrá, tak eh, ono se to obrátí proti vám eh, na Ecofinu, jestli se nedohodnete. Teď za SAD Eliza Ferreira. I'll follow up on... Eh, Děkuji, já budu pokračovat v tom, co započala kolegyně Wortman, protože tady v parlamentu jsme sjednoceni. 80 pozitivních hlasů podporuje náš postoj, což je velice silné sdělení. A to vaše poslední prohlášení, to je opravdu velké překvapení, protože my jsme byli v rámci trialogu informováni, že mezivládní eh, dohoda nebude dokončena předtím, než my ukončíme jednání ohledně toho jednotného mechanismu, protože, jak jistě víte, parlament stále ještě spochybně legálnost a máme podporu i právních služeb těch tří institucí, a vy byste tedy neměli odstranit tu velkou podstatnou část textu bez konzultace eh, všech eh, složek, eh, které o tom rozhodují. Takže prosím, prověřte to ještě jednou. Vy říkáte, že si přejete dohodu, nicméně parlament chce mít také dohodu, ale ne jakoukoliv. Přejeme si dobrou dohodu a zejména takovou, která bude udržitelná. A určitě vy si uvědomujete, že pokud dokončíme tento mandát parlamentu, aniž bychom se dohodli na nějakém mechanismu řešení krizi, tak to bude mít negativní dopad i na celou eh, důvěryhodnost toho mechanismu, jednotného mechanismu dohledu, nebo jak to pak bude eh, s bankami eh, ve špatné situaci, jaká bude celá organizace systému takže tu budeme mít Euroskupinu 27. ECOFIN 28. A další zasedání 29. trialog, takže co můžeme očekávat? Budou tu nějaké prvky ohledně toho postoje rady, že tam bude nějaký manévrovací prostor pro jednání s parlamentem, protože pro nás je divné, my se spolu setkáme, jednáme, ale jak se zdá, není tu uh, Eh, ani nějaký mandát pro zástupce řeckého předsednictví, aby jednalo s parlamentem. Je třeba toto překonat, abychom opravdu dělali to, co říkáme. Pokud to, co říkáme, myslíme vážně, je třeba překonat ty rozpory. A tady z rady prostě nevidíme žádný pohyb tímto směrem a to je špatné. Děkuji vám. Well, as you know, uh... Jak jistě víte, mezivládní dohoda eh, nezávisí na ECOFINu. Eh, Řečti vyjednávači mají mandát s vámi jednat a hledat řešení. Nicméně já v této fázi nemohu potvrdit, že to dokončíme tak, jak se vy na to ptáte, takže proto nám prosím dejte nějaký čas. Buďme na obou stranách flexibilní, abychom dosáhli dobrého kompromisu tam, kde jej můžeme dosáhnout. Ale myslím, že si obě strany přejeme mít právní základ, který zatím tedy není dostatečně solidní. Takže Vzájemné pochopení, to je důležité, také jednat na základě vzájemného pochopení toho zdravého ducha a nějakého společného základu. Neměli bychom něčemu předcházet již v této fázi. Well, I, I, uh, must say... Musím k tomu říci, Rozhodně eh, není dobré nějak předjímat. Vy po, pohovoříte ke kolegům na Ecofinu, eh, zda tedy eh, se již nacházíme tak ve dvou třetinách cesty směrem i k tomu našemu postěji, spíše než 99% na cestě pouze rady. A nyní Alde, prosím. Pane mistře, vy jste toho pro svou zemi dosáhl hodně a to je dobré pro Řecko i pro Evropskou unii a proto bych vám k tomu srdečně chtěl poblahopřát. Aby eh, tenhle pozitivní vývoj ovšem eh, byl udržitelný, nestačí eh, jednorázově dosáhnout primárního přebytku, ale vytvořit rámcové podmínky, které budou přitahovat investory které budou tak eh, zajímavé, aby investoři z, eh, zevnitř, i, ale hlavně z zahraničí eh, chtěli investovat do Řecka. A tyhle atraktivní rámcové podmínky mi zatím ještě chybí. Zejména když hovořím s jednotlivými hospodářskými aktéry z vaší země, slyším, že oni si stále stěžují na pomalou byrokracii, pomalé rozhodování a spoustu eh, takzvaných nezbytných eh, plateb eh, rozhodujícím orgánům. Já chtěl bych se zeptat, jestli opravdu jste si jistý, že i v této oblasti, to znamená při vytváření výhodných rámcových podmínek při boji s korupcí a klientelismem, jestli si myslíte, že jste schopni dosáhnout dohledné době nějakého slušného pokroku. Děkuji. Pane Klince. Já na tohle odpovím spíše jako řecký ministr financí, než jako předseda Ecofinu. Někdy eh, lidé říkají, že Řecko to udělalo hodně na té fiskální straně, ale ne na té strukturální straně, ale není to pravda. Pokud si přečtete eh, zprávu OECD eh, směrem k růstu z roku minulého, tak eh, tam bylo řečeno, že Řecko je e, šampionem strukturální reform. Takže je pravda, že určitě některé věci je třeba ještě dokončit, například e, ten e, soubor nástrojů OECD, což znamená liberalizaci dalších profesí a trhů ve prospěch spotřebitele a zaměstnanosti. My jsme eh, dokončili eh, zhruba 70 eh, nezbytných strukturálních reform a to se odráží v obrovském snížení jednotkových cen práce. Konkurence schopnost se zvýšila o 25 pokud jde o jednotkovou cenu práce. Takže teď Řecko obnovilo veškerou konkurenceschopnost, o kterou přišlo od, vstupem, od vstupu do eurozóny do roku 2009. Takže za čtyři roky jsme obnovili konkurenceschopnost na úrovni eh, doby, kdy jsme byli eh, na, vstup, na, na Prahu vstupu do eurozóny. Eh, omezili jsme byrokracii. Místo byrokracie teď máme vřelé vztahy s zahraničními investory a dokončujeme tuhle práci. Takže my jsme opravdu snížili mm, byrokracii. Snížili jsme eh, velikost veřejného sektoru. Eh, počet eh, státních úředníků těch je o 200 tisíc méně než v roce 2009. Takže omezili jsme stát, máme efektivnější stát, ale uznávám, že toho samozřejmě musíme udělat více v budoucna. Dobrá. Mně se to strašně líbí. Ehm, že tomu říkáte červený koberec místo červené pásky, což je takový mm, řečnická mm, figura, eh, která se nedá přeložit do češtiny. Paní předsedkyně říká, slibuji, že eh, to někde použiju. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, a, eh, paní předsedkyně, a děkuji vám, ministře, za vaši prezenci prezentaci. Dostali jste záchranný balíček 110 miliard eur v roce 2010 a 140 miliard eur v roce 2012. Ale navzdory eh, téhle obrovské podpoře 1,4 eh, milionů lidí v eh, Řecku je stále nezaměstnaných, 28% nezaměstnanost a 58% mladých lidí, což je upřímně řečeno ohromující. Jak eh, můžete vnímat takové hospodářské výsledky jako úspěch? Děkuji vám, pane Foxy. No, já na to také odpovím znovu jako eh, řecký minister financí. Bohužel, um, ekonomie není eh, to sež, co kvantová fyzika, není to černobílá věda. Někdy je třeba času eh, a my jsou tady prodlevy. Samozřejmě čísla se zlepšují. My jsme odstranili dva, eh, dvě příčiny krize, to znamená velké deficity. Teď máme primární přebytek rozpočtu, máme přebytek na běžném účtu platební bilance místo deficitu, ale jak víte z ekonomie, od chvíle, kdy se čísla zlepší do momentu, kdy spadnou, spadne nezaměstnanost a lidé pocítí vyšší blahobyt, je určitá prodleva. A teď jsme v tom kritickém bodě. Proto potřebujeme podporu Evropského parlamentu, sociálních partnerů, aby lidi chápali, že jdeme správnou cestou tyhle ekonomické zákony nemůžeme překonat přes noc. Jsme přesně ve fázi, kdy eh, jsme pokryli 80% eh, cesty k úplnému, úplné záchraně a teď potřebujeme pochopení lidu a trpělivost. Ještě eh, nám zbývá kousek cesty. Ta situace se zlepšuje velice rychle. Ta nezaměstnanost už trošku spadla, ale nemoc. Devět průmyslových eh, sektorů eh, dokonce zvyšuje eh, zaměstnanost v poslední čtvrtletí, takže výsledky se objevují. Já bych byl rád, kdybych vám mohl přinášet ještě lepší zprávy, ale a doufám, že budu mít více lepších zpráv pro zaměstnanost a růst. Tam jsou 6 let eh, recese. A letošní rok pravděpodobně bude eh, prvním rokem, kdy zaznamenáme pozitivní růst. Děkuji. Děkuji vám. Samozřejmě, že ta situace v Řecku je velice zajímavá. A je velice eh, vhodnou příležitostí, abychom se o tom mohli vyměnit názory s před, eh, s ministry na eh, ECOFINu, pan Lamberts. Samozřejmě obtížně odoláváme pokušení hovořit o této malé zemi, která sehrala tak významnou úlohu eh, v historii a zejména nedávné historii Evropsk- Evropy. Vy jste hovořil kvantovou vědu, kvantovou fyziku. A možná byste mohl vědět, že kvantová fyzika je tou součástí fyziky, která není úplně deterministická, takže to, co jste říkal, není tak úplně eh, pravdivé. Ekonomové uvádějí, že ekonomika není exaktní věda, když jim to nevyjde, ale tvrdí, že je to exaktní věda, když se snaží eh, uvalit politiky na lidi. Eh, takže můžeme tímto způsobem argumentovat, že přes polovinu vaší, vaší populace nesouhlasí s touto definicí úspěchu. Vy jste hovořil o daních. A vždycky je potěšením slyšet radu, když říká, my skutečně si přejeme udělat velký pokrok v oblasti zdanění. A toto pochází tedy jako myšlenka ze země, která má určité, eh, určitá data o daňové spravedlnosti, vybírání daní. Eh, a já bych rád slyšel vaše návrhy, já bych podpořil zejména více spravedlnosti vůči, vůči Řecku a neukládání eh, podmínek, které se eh, týkají eh, vykoupení nebo tedy vylepšení té politiky Řecka. Jaká část Řecka byla e, zdaněna. Vidím, že vaše strana v podstatě e, e, se zabývá vyššími vrstvami společnosti. Jak, jaký pokrok jste tedy vykonali v této oblasti, která se týká zdanění a daňové spravedlnosti? Opět odpovím jako minister financí Řecka, ne jako fyzik, ale jako skromný ekonom. Ohledně zdanění Řecko udělalo ohromný pokrok letos, protože jsme schválili legislativu a e, zákon o daních a uzavřeli jsme všechna ta slepá místa. Podařilo se nám poprvé splnit cíle. V roce 2013 konečně výnosy z daní se zvýšily 3%, takže jsme žákem, který se poučil Učíme se dál, nastartovali jsme zdanění znovu, máme přijatou velice moderní legislativu, spolupracujeme s Evropskou eh, komisí, radou a parlamentem na tom, abychom eh, bojovali s daňovými úniky a eh, vyhýbání se daním v Evropské unii, protože dochází k erozi daňového základu a to je problém pro celou Evropu. A právě tím se chceme zabývat. Pokud ještě mohu, protože stále ještě máme čas, a co daňová spravedlnost? Jedna věc je schválení zákona o daních, ale eh, pak je tu eh, druhá věc, která mm, pro nás může znamenat eh, určité potíže. To je implementace těchto daňových zákonů, tak aby ten daňový zákon byl dostatečně spravedlivý pro občany. To je ta třetí otázka. A tady mám opravdu pochybnosti. Máme skutečně jistotu, že ti, kdo Eh, mají ty nejlepší možnosti, aby, aby nesli břemeno eh, v Řecku, aby jej skutečně také nesli. Ano, my máme skutečně striktní eh, pravidla pro zprávu daní, vyhýbání se daníma a daňové uniky, když jste o tom hovořil, to je věc pravděpodobnosti. Pravděpodobnost toho, že se vám to povede a toho, že vás potrestají. A My jsme využili eh, mnoho daňových auditorů, kteří mají obrovský, eh, eh, obrovský úspěch. A co se týče postihu, můžeme říci, že auditoři hodně pracovali, mnoho bohatých lidí, mnoho bohatých lidí v Řecku je nyní za břížemi. Za zelené Nikolas Čuntis. Prodre. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και με την ιδιότητά σας ως Προέδρου του ΕΚΟΦΗΝ στην Επιτροπή μας. Děkuji vám, chci vás zde přivítat ve výboru, eh, pane ministře. Já bych chtěl říci, že jak dnes, tak v nedávné době jsme mnohé vyslechli, eh, slyšeli jsme mnoho komplimentů eh, pro Řecko, pro řecké úspěchy. A všichni víme, že Řecko se odslo na, na kraj humanitární krize také kvůli eh, té vysoké nezaměstnanosti. Eh, vy jste právě před chvilkou zmínil, že jste tedy hm, pouhý ekonom. A před několika dny jsme slyšeli eh, od pana komisaře Rena, který měl určité potíže při odpovědi také začal pohybovat o svých schopnostech. Já jsem vás na toto chtěl upozornit, protože já bych byl rád, eh, kdyby jste mohl tedy eh, komentovat také výrok eh, skromného ekonoma komisaře Rena, který říkal, že kdyby se v roce 2010 ten řecký dluh se snížil, tak by to tak by ta krize nakonec se objevila i E, v jiných zemích. Takže nakonec byl obětován, byli obětováni obyvatelé Řecka. Ehm, jaké jsou priority řeckého předsednictví, zejména v oblasti e, bankovní unie? Na základě informací, které jsme získali, bude žádán jako minimální limit vkladu 8 A my víme, pane ministře, že na základě programů záchrany na rok 2012-2014 pro řecké banky jsme u limitu 14 v Řecku. Takže podle vás toto bude umožňovat zablokování alespoň 2 miliard uh, obecného programu, problému likvidity v bankách, které neposkytují úvěry. Χαίρομαι και εγώ κύριε Χουντή που είμαι εδώ σήμερα Já jsem také rád, že mohu zde být dnes přítomen. Především bych chtěl eh, poznamenat, že řecký národ vykonal v uplynulých letech mnoho obětí. Nyní se však situace zásadně zlepšuje. Od roku 2014 všechny ukazatele nás vedou k závěrům, že začíná stabilita a zlepšení výnosů a příjmů pro občany. Po mnoha letech nárůstu nezaměstnanosti a snižování eh, mest bych chtěl zdůraznit, že naši evropští eh, partneři prokázali solidaritu. Jak už uvedl pan Fox, Měli jsme 240 miliard eur úvěru v podstatě a to nám pomohlo zlepšit situaci. Eh, teď eh, eh, ten úrok, který máme, je zhruba 2%, takže ty podmínky jsou v podstatě mm, docela dobré podíváme-li se na situaci, eh, když po vyjednání situace tedy s trojkou dojdeme k nějakému závěrečnému eh, řešení ohledně řeckého eh, dluhu na základě právního základu, který byl přijat v roce 2012 a na tomto základě také budeme hovořit o dalším řešení řeckého dluhu. Toto neustále zlepšování vztahu mezi dluhem a HDP je nejlepším způsobem, jak se z krize vymanit. Důležité je, abychom zajišťovali více likvidity pro Evropu, tak abychom měli účinnou bankovní unii a lepší finanční zdroje, aby zde byly prostředky pro investice, pro malé a střední podniky. Budoucnost bude udržitelná i díky obětem, které doposud eh, vykonali a přijali eh, řečtí občané. Mm, myslím, že budoucnost eh, Řeků a Řecka je nepochybně lepší, aniž bych byl tedy příliš velkým optimistou, musím říci. Ještě jsem zapomněl to ohledně těch bank. Ano, Musí to být eh, transparentní situace a my vyjednáváme za tím účelem, aby stávající podmínky v Evropě, které banky mají, byly stejné pro všechny v celé Evropě. Eh, to bylo také řečeno na konferenci mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty, musí být zajištěny rovné podmínky pro všechny u vkladů i, pro, eh, i u kapitálu. Okay, for the EFD. Děkuji a nyní zástupce EFD. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvä herra ministeri, jatkamme. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, a budu hovořit na stejné téma, na kterém na které jste již byl dotazován. V Řecku byly učiněny podstatné škrty, nicméně vládní zadlužení konci loňského roku bylo nějakých 8 miliard vyšší ve srovnání s údaji z předloňského roku. nějakých 381 miliard. A podle médií za poslední dva roky Řecko splatilo 47,5 miliard svého dluhu. Jak Řecko zamýšlí se vypořádat s tak velkou výzvou. U nás ve Finsku ministr financí řekl, že Finsko i nadále bude přispívat do toho záchranného balíčku v budoucnosti. Je zapotřebí, aby tu byla solidarita. Je třeba tedy dále podporovat Řecko v Evropské unii a jak, jaký konkrétní druh podpory Well, um, first of all, I want to make a já bych chtěl do určité míry opravit ta čísla. Veřejné zadlužení Řecka je 321 a ne 380 miliard, jak jste řekl. Je to méně a ono to v podstatě vysvětlí i to, co tu zaznělo předtím, tedy že to zadlužení se navýšilo, protože jsme rekapitalizovali banky z toho přišlo nějakých 40 miliard. Ty prostředky by mohly být získány později při eventuální privatizaci banky. Takže to jsem chtěl poopravit, když jste se zaměřil na konkrétní čísla. Řecko bylo, Řecko bylo napomoženo ze strany našich partnerů. My jsme tady zahájili jednání, diskuze a to na základě rozhodnutí Euroskupiny z listopadu 2012 o tom, jak učinit to řecké zadlužení udržitelné. Zazněly některé nápady jako redukce úrokových sazeb nebo více tlačit na to umoření plateb a nebo využívat strukturální fondy Evropské unie. Někdo může ještě vymyslet jiné způsoby. Takže je třeba i nadále se nad tímto zamýšlet. Ty diskuze teprve začínají o té udržitelnosti řeckého zadlužení je třeba nyní předložit na stůl dobré nápady, aby to bylo přínosné pro obě strany, jak tedy pro Řecko, tak i pro jeho evropské partnery. Děkuji vám. Přejete si ještě něco dodat k této odpovědi? Ne, a nyní na nezařazené Hans-Peter Martin. Thank you. Um, nur eine... Děkuji jenom uh, o otázku. Uh na vás, co by eh, zástupce řeckého předsednictví rady. Jak se stavíte ke eh, stávající eh, strukturální reformě bank v souvislosti s Likanenovou zprávou a vzhledem k odkládanému návrhu komise? No, my čekáme na tuto zprávu. Pokud vím, tak se to bude eh, projednávat někdy ke konci předsednictví. Komise eh, přijde s návrhem někdy konce měsíce a potom eh, my s tím přijdeme na ECOFIN. Mm, moje otázka nebyla eh, ohledně eh, postupu, ale ohledně obsahu. Jak se k tomu stavíte? Prosím. Já jsem tu zprávu zatím neviděl, tak... Mm. takže čekám mm, na návrh eh, komise. Viděl jsem zprávy v tisku, ale tu samotnou zprávu jsem ještě neviděl. No, dobře. Ty tiskové zprávy jsou poměrně konkrétní. Jak byste na ně reagoval? No, obecně se stavím k bankám tak, že potřebujeme silný bankovní systém. Banky by měly přijmout veškerá nezbytná opatření k tomu, abychom se vyhli rizikům, kterým jsme čelili předtím. Víme, co eh, se přesně stalo, jsme mnohem moudřejší, víme, proč krize vypukla. Nem lépe teď situaci eh, chápeme. Dobře eh, víme, co působilo prohlubování schodků na běžném účtu na jihu Evropy a, a navršování přebytků na severu Evropy, známe pohyby kapitálu a musíme eh, být velice pečliví. Ale počkejme, až komise eh, dá tuhle zprávu eh, k mm, dispozici. Vážený pane, pane předsedo, vy argumente tak, že vůbec netušíte to, co by mělo být na stole. Likanen, o to tady jde. Eh, systém oddělených bank. Když já jdu na ulici v Rakousku eh, týdny, eh, diskutuji s občany, tak jsem ještě nikdy neslyšel žádného občana, který by takhle netušil jako vy, který by byl takhle mimo. Zároveň tady máme stanoviska důležitých nestátních organizací, která říkají, že 90% problémů banky je ještě nevyřešeno a souvisí to s tou velkou strukturální reform. A když vy jste tady u nás na výboru, tak by člověk čekal, eh, když se jedná o, takovou, o takové centrální téma, eh, když jste někdy slyšel o McCarthyho zprávě možná, a možná, že eh, to také ne. Tak jaká, je, jaká může být stanovisko tady řeckých politických reprezentantů? Když u vás jste tak úspěšní a teď tady děláte, že nevíte, tak eh, jak eh, se můžete eh, divit tak velkému nárůstu preferencí u levic, u levice, u církve a dalších, když oni se staví k těmhle těm informacím úplně jinak než vy? No, jako um, ekonom a bývalých bankéřů mám uh, dobrá stanoviska. Dobře vím o tom problému, ale teď jsem předseda rady, takže musím postupovat velice pečlivě. Musím vidět zprávu komise. Uh, pokud chcete, můžeme si eh, o tom popovídat, o tom americkém způsobu eh, vnímání. Just, nechte prosím ministra odpovědět. No, takže tady nejsem jako akademický ekonom nebo jako bankéř, ale jsem tady jako předseda Ecofinu. Takže chci tu zprávu nejdřív vidět, chci vidět tu oficiální zprávu, ne to, co uniklo do tisku předtím, než se můžeme začít bavit eh, o této konkrétní zprávě, protože jinak bychom tady mohli eh, bavit eh, se nekonečně o teoretické oddělení investičního bankovnictví od retailového bankovnictví, jak tu zabránit obchod s majetkem klientů, jak oddělit ty obchody s kapitálem. Ovšem nejdřív musíme mít konkrétní dokument, abychom se k tomu mohli nějak, abychom to mohli nějak pečlivě prosadit, takže prosím, buďte trpěliví. Teď eh, za EPP Werner Langen. Děkuji, pane ministře. Tady může říct si každý eh, svůj nám, názor, ale neměli byste si to úplně všechno obrát. Eh, Doslovně, protože kolega mm, Martin tady nezastupuje e, většinu, ale jenom e, drobnou, e, nevýznamnou menšinu. Mm, takže prosím, nic si z toho nedělejte. Já si myslím, že řecká vláda rozhodně udělala obrovský kus práce a pořád si čtu řecké noviny a vidím, že běží spousta soudních procesů proti vašim eh, proti eh, předchůdcům, proti eh, členům vlády, vašim poslancům a tak dále. Prostě já si myslím, že to je výslovně dobře, že, že sem nepřicházíte s nějakým obrovským programem, o kterém na konci jste vůbec netušil, jestli rada bude souhlasit. Já si myslím, že říkáte, že i ta rozhodnutí o SRM musí vycházet z stabilního eh, právního eh, rámce. Nenechte se eh, zahnat do kouta. Řecka, Řecko přece má ještě obtížnou cestu, kterou my chceme podpořit, pokud to bude možné. Ale pokud budete trvat na tom, že rozhodnutí rady, například o litevského předsednictví k Fordu restrukturalizačnímu, jak o tom tady říkali paní Ferreira a paní Wortmann Kohl, že by to prostě rada odsou, odsunula na, vz, na, no, na vzdory všech právních problémů, tak prosím, do toho nechoďte. Najděte nějakou cestu, nejlépe kompromis. A, a um, je pravda, že právní základ uh, článek 114 je opravdu problematický. Během um, těch prvních deseti let vybudování fondu to nevymyslel nikdo na radě, tak je to fakt když se používají národní eh, prostředky daňových poplatníků k naplnění toho fondu, tak v některých členských států státech budou ústavně právní eh, v omezení a pokud eh, k ním nebudeme přilížet, tak nebudeme důvěryhodnější a často nevyřeší často nevyřeší. My tady budeme mít ustavující zasedání 1. července tohoto novém parlamentu a pokud vy to, se, se, se k tomu nepři, nepostavíte, tak ta bankovní unie stejně vstoupí v, mm, pr, v platnost. Takže ono to zas tak nespěchá, jak se tady dělá dojem. Well, thank you, Mr. Langen. Děkuji, pane Langene. Já naprosto souhlasím. Já se snažím být rozumný, znám postoj parlamentu, znám postoj rady. Já se snažím jak si využít toho nejlepšího z obou stran, ale potřebujeme proto opravdu solidní právní základ. My si nepřejeme nějakou ústavní krizi v členských státech, protože jsme zvolili právní základ, který není dostatečně solidní. Toho se musíme snažit vyhnout přijít tady, říkat určité nápady jen tak, to není ten nejlepší způsob, jak postupovat. Opravdu potřebujeme vzájemně rozumět, účastnit se. Evropský parlament se účastní. Já vás zde navštívím kdykoliv o to požádáte a obeznámím vás s pokrokem, ale prosím vás, buďte trpěliví, buďte flexibilní a snažte se chápat. My se snažíme navyšovat účast Evropského parlamentu v celém procesu, věřte mi. Ano, ale ono také bude záležet na tom obsahu právního základu. A dalším řečníkem za EPP Corinne Wortmanku. Thank you very much. Uh, well... Děkuji. Já tu nyní nahrazuji paní Danutu Hybnerovou, naši kolegyni za EPP za Polsko, která to bohužel nemůže být a má na vás otázku, kterou tu přečtu. Co se týče priorit ECOFINu v rámci řeckého předsednictví, zdá se, že revize platební bilance se neobjevuje na seznamu a ráda bych zdůraznila význam tohoto tématu. Předsednictví se soustředuje na uzavření jednání o tom mechanismu řešení krize, ale jak kolegové poukázali, jsou s tímto tématem závažné problémy, jak si uvědomuje i rada. Vy se na toto téma soustředujete, ale nesmíte zapomínat i na toto důležité téma finanční pomoci zemím ne, eh, z neeuroskupiny. Pokud si přejeme dokončit bankovní unii, tak ale eh, neumožňovat vyřešit další témata pro tyto země je také důležité. A země, které netvoří součást eurozóny, budou mít přísta, přístup jenom k aktualizované platební bilanci a toto téma nebylo dokončeno právě za litevského předsednictví kvůli odporu malé části zemí. Myslíte si, že za vašeho předsednictví se toto téma může pohnout ku předu? Uh, My jsme se podívali již na to téma. A teď si nejsem jistý, jestli tam byla jednomyslnost na radě. Nemohu opravdu říci, že je to prioritní téma, ale musíme to projednat a zamyslet se, zda tedy to může být, se toho může chopit lotyšské předsednictví. Uh, uh, to je složitý způsob, jak dosáhnout jednomyslnosti za SAD. Liam Van Gogh, yes. Ano. Děkuji, Sharon. Dobrý den, pane ministře. Jsem velice rád, že jste nás přišel navštívit a že, že, že eh, se uvidíme v Atenách. Hodně se změnilo od roku 2010. Dnes máme centrální banku, která vytvořila systém eh, pro takzvané efektu ehm, Draghi a e, došlo k restrukturalizaci pomoci, aby se předošlo té nákaze, e, jak bylo známo například v Portugalsku. Ve, finanční, e, ve Financial Times jsem četl, že paní Lagarde z Mezinárodního fondu navrhla restrukturalizaci řeckého dluhu, novou restrukturalizaci tedy, a že by bylo zapotřebí to vyjednat s dalšími věřiteli, takže s Fondem eh, finanční stability evropským a také ECB. Financial Times také uvádí, že vy jste neměl eh, toto žádat od rady, protože jste se obával, že by vám eh, to někdo mohl odmítnout. A Eh, hovoří se o více demokratic, větší demokratické kontrole od trojky a mm, hovoří se o komunitární metodě. A já se tedy chci zeptat, zda podle vás, kdyby tato demokratická kontrola zde byla a více komunitární metody při uh, kontrole mechanismu pomoci zemím, které jsou v krizové situaci, zda byste mohl předložit tento problém na radě bez obav, že nějaký členský stát se postaví proti návrhu, který vypadá tak velice zajímavě? Well, on the... K té první otázce. Jak víme, ve dvou euroskupinách jsme diskutovali o tomto tématu, o financování řeckého programu, takže to nebyla otázka toho, že by někdo někomu něco navrhl a někdo byl e, eh, zprostředkovatelem, to už se diskutovalo na radě. Takže my jsme došli k dohodě, že za určitých podmínek budou přijata určitá opatření, aby se ještě dále snížil řecký dluh. Takže to není úplně tak, to, co jsem řekl, protože ta diskuze na radě už byla vedena. K trojce, jak víte, komise eh, podává zprávy Evropskému parlamentu, notifikuje o pro- zemích, které mají problémy a já eh, poskytuji zprávy eh, Řecku o tom, jak se situace vyvíjí. A a já budu bedlivě naslouchat, když zde bude více návrhů o tom, jak lépe můžeme prospět našim obyvatelům. Abych odpověděl Evropskému parlamentu, tak já jsem opravdu vyjádřil té odpovědi můj názor ohledně toho, co se v Řecku událo, o tom, eh, čo, co se týkalo všechno trojky, takže všechny tyto odpovědi Evropského parlamentu si můžete přečíst a já jsem tam hovořila o tom, co bylo v pořádku, co dopadlo hůře. Někdy eh, se učíme z chyb a důležité je, abychom zjistili, jak chybám předejít eh, v budoucnosti. Poučili jsme se tedy z chyb, takže celá tato situace se zlepšuje. A tyto země, které se týká program pomoci, například v Řecku, můžeme říct, že došlo k obrovskému pokroku na všech frontách. Strukturální, fiskální, konkurenceschopnosti, eh, běžného účtu. Takže mohu říci, že konec konců, než bychom pokaždé souhlasili s trojkou, stále ještě nesouhlasíme, Eh, opatření, některá opatření byla implementována lépe než jiná. Někde jsme se dosa, dostali ještě dál, než byl požadovaný cíl. Eh, dosáhli jsme eh, některých cílů dříve, ale jinde zase pokulháváme, ale nicméně to je obrovský pokrok. Situace se nesmírně zlepšila. To je opravdu velice důležitá věc opravdu eh, budeme bedlivě naslouchat tomu, co budete navrhovat, ale myslím, že komise, která notifikuje Evropský parlament a my, kteří notifikujeme řecký parlament a další kolegy z dalších národních parlamentů, tak jsme poskytli dost informací o situaci. Děkuji. Můžete nám sdělit více o tom, co bylo diskutováno na radě ohledně restrukturalizace toho řeckého dluhu? Ve dvou euroskupinách eh, jsme došli k závěru, jak už jsem uvedl, že když dosáhne Řecko těch primárních cílů, dalších, eh, program, dalších cílů programu, tak uvidíme, jakým způsobem snížit řeckou zadluženost, řecký dluh ještě více. A to je moje odpověď tedy jako eh, řeckého ministra financí. Děkuji vám, pane ministře, za EPP, paní Rody Kraca. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane ministře, jak vidíte, tato diskuze pokračuje dál, pokračuje i v Atenách a podle mne je důležité, aby členové našeho výboru také u příležitosti zprávy, která se týká trojky, dále v této diskuzi pokračovali, protože je tu celá řada pozitivních prvků v této řecké otázce a také celá řada dalších výzev. Takže důležité je, aby se na to mohli kolegové podívat napřímo. Přejdu hned k dvěma dotazům. Důležité je, aby mezi prioritami předsednictví bylo taky financování reálné ekonomiky, která trpí. Trpí takto nejen e, naše země, ale i další země Evropy, zejména na jihu. Já doufám, že do priorit, absolutní priorit začleníte také uzavření dvou nařízení, které se tohoto týkají. Ptám se, už, už existují určité nástroje, eh, nejsou tak rozvinuté jako ve Spojených státech, ale jak vy se díváte na všechna tato nařízení? Jak by tato nařízení mohla pomáhat, kromě těch nástrojů, které už máme, a jak by mohly tyto nástroje usnadnit financování eh, dlouhodobé investice a mladá střední podniky. Hodně se hovořilo o řeckém dluhu, ano to je specifický problém, my to vidíme sami Eh, velice bezprostředně, jedná se o naši vlast. A je to ale také i evropský problém. Vy jako předseda ECOFINu chcete se hlouběji zabývat eh, diskuzí o problému veřejného dluhu? protože Evropa má obrovský talent a silnou dynamiku, ale nedaří se jí se rychle vzpamatovat. Eh, a právě takovým problémem je i veřejný dluh. Όσον αφορά to proto. Co se týče vaší první otázky, odpověď je velmi důležitá. Uvažujeme o možnostech a metodách, jak například, e, jako jsme například v Řecku využili několik alternativních metod, například prostřednictvím Eh, v prostředku se strukturálních fondů jsme se snažili eh, usnadnit investice, ať už pro velká eh, díla, pro velké projekty, tak i pro malé a střední podniky. A také s účastí bank národních i nebo tedy vnitrostátních i zahraničních bank, vytváříme nástroj, kterému říkáme nástroj pro růst, a tento nástroj eh, má eh, napomáhat kapitálu a také financování malých a středních podniků. Neboli je důležité, aby eh, zde byla i likvidita z vnějšku nejen z Řecka. Je zapotřebí vytvořit takový bankovní systém, který bude stabilní a který Eh, bude stát pevně na nohou, protože jinak by zde byl nedostatek důvěry. A na to se právě zaměřujeme i v, v té myšlence bankovní unie. Chceme vytvořit stabilní bankovní systém v EU. Co se týče otázky dluhu nejen v Řecku, ale i jinde, jak už jsem hovoril dnes dopoledne, tím nejistějším způsobem, jak postupovat, je zajistit, aby se do Evropy vrátil růst, zejména do těch zemí, které prožívaly ty největší problémy. To je ten nejjednodušší, nejbezpečnější způsob i vyřešení problému dluhu. Ty všechny ostatní jsou až sekundární. Velice důležitou úlohu hrají privatizace. Řecko například je zemí, kde veřejný sektor s ohledem na majetek a hodnotu majetku vůči HDP vidíme, že je tento sektor tady rozsáhlejší než v jiných zemích. A proto se na to musíme také zaměřit a musíme podle toho jednat. Určitě tu jsou metody, které mohou ještě lépe přispět ke stabilitě evropské struktury. A my budeme rádi o této otázce nadále diskutovat. Uh, no, for the SND, Ani... A nyní za SND. Ευχαριστώ, Sharon. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Děkuji, Sharon. Vítejte, pane ministře. Navážu na vaše eh, poslední slova. Nejlepší způsob, jak udržet udržitelnost dluhu, je eh, růst nejen v Řecku, ale i jinde. To se samozřejmě týká i tedy řeckého dluhu. A tato veřejná diskuse, která nyní již pokračuje dlouhou dobu, tak trochu unavuje a nenapomáhá příliš udržitelnosti dluhu. Takže zapotřebí, aby tato diskuze byla ukončena, aby se konečně dosáhlo skutečně růstu. Růst je nejbezpečnější způsob, jak udržet udržitelnost. Proč hovoříme o růstu v Řecku a v Evropě? Máme tu eh, trochu Eh, rozdíl mezi tím, co říkáme a tím, co se děje. Máte v řeckém předsednictví nějaké mm, zvláštní myšlenky, návrhy, například ohledně růstu a zaměstnanosti? A já si myslím, že ty myšlenky zůstaly tak trochu v šupliku. Ehm, chcete nějakým způsobem znovu upozornit tento aspekt? A co se týče trojky, zazněla otázka kolegy eh, Liema. Já bych eh, ráda slyšela konkrétnější odpověď ohledně transparentnosti celého postupu. Návrh Evropského parlamentu odhlasoval eh, to, že země, která je předmětem eh, eh, programu pomoci, tak ty ta doporučení, která se týkají strukturální oblasti a finanční oblasti, mají být začleněny do postupu eh, evropského semestru. Mám na mysli tedy konkrétní do komise pro jednotlivé členské státy, eh, tak aby došlo ke všem možným eh, nezbytným nápravám. Já bych ráda věděla, co si o tom myslíte. Zmiňoval něco podobného panu Liren. Z jedenácti zemí, které usilovali v rámci posilné spolupráce o prosazení daní z finančních transakcí. Ta vyjednávání na radě nepokračují ani příliš rychle, ani příliš dobře. Evropský parlament by si přál rychlou dohodu ještě před volbami a já bych ráda věděla, e, do jaké míry a jakým způsobem jste ochoten urychlit tyto diskuze na radě, aby ke všemu došlo ještě před květnem, před volbami. Děkuji vám, paní Podimata. Přiložila jste mi celou řadu dotazů a já se pokusím na ně odpovědět. Především k růstu bych chtěla říci, že nelze hovořit o růstu, pokud nebudeme mít opatření zaměřená na to, aby se země znovu postavila na nohy a aby finanční rovnováha byla obětovně nastolena. Nelze eh, nelze znovu postavit na nohy zemi, která má příliš velkou zadluženost a, a dluh a tak dále a tak dále. E, to všechno je zapotřebí zajistit. Nestačí jen e, růst jako takový. E, jakmile bude také obnovena likvidita v řecké ekonomice, tak bude možné postupovat i dále směrem k dalšímu zlepšování. Stručně bych chtěla říci, že řecká vláda předleží program růstu ekonomiky eh, země pro další deset let. V tomto programu tedy předložíme naše stanovisko ohledně toho, kam by měla dojít řecká ekonomika v následujících deseti letech na eh, například na úrovni nabídky poptávky, eh, co bude hlavními prvky. A chtěl bych říci, že Oběti, které poskytli řečtí občané, nyní přinášejí první plody. Za deset let řecká ekonomika bude mnohem odlišnější, mnohem udržitelnější a bude mít mnohem rychlejší růst, realističtější. Nebude se již zakládat na státních intervencích, ale spíše na otevřenosti ven na lidském kapitálu, lidském potenciálu, který bude eh, vyškolen, bude mít ty správné kompetence. Eh, už jsem hovořil o dluhu a dnes jsem opět opakoval, že v euroskupině jsme diskutovali, máme tedy právní základ, na ní se všichni shodneme, až nadejde vhodný okamžik, a to se stane, až se s trojkou shodneme na poslední návštěvě, tak uvidíme, jak aplikovat rozhodnutí eh, z listopadu. A souhlasím s vámi nicméně, že celá tato diskuse o snižování dluhu je škodlivá. S ohledem na mm, proces evropského semestru. Souhlasím, že to je zajímavý návrh, o kterém hovořil komisař Ren, je zapotřebí jej proskoumat. Jak můžeme zlepšit naše pole působnosti? Eh, to je věc, která vždy stojí za to prodiskutovat. A co se týče daně z finančních eh, transakcí v rámci posledné spolupráce 11 ženských států se snažíme porozumět tomu, jak vypadají všechny patřičné prvky, které k tomu potřebujeme znát. Jakmile nazraje čas a všem budeme vidět, tak to poskytneme Ekofinu. Um, thank you very much. Já, děkuji. No, dostali jsme se ke konci uh, eh, času. Dostali jsme se ke konci eh, času, eh, který nám byl přidělen, takže omlouvám se, že už jsme nemohli Hm, mám dát více prostoru, eh, omlouvám se, že jste dostával otázky eh, ke své vlastní zemi, ovšem vím, že o tomto naše dnešní zasedání nebylo. A těšíme se na to, že budeme moci eh, spolupracovat v této obtížné otázce SRM. Nicméně flexibilita a nepředpojatost bude také muset být uplatňována na straně rady, jinak se dostaneme do velkých obtíží a já na vás spoléhám, že k tomu povzbudíte i své kolegy, až se vrátíte na kofin. We'll continue with votes uh, in a, in a couple. Odhlasujeme během několika minut, až se to tady usadí. Okay, we, we have to get on with the votes and the bad news is... Dobrá, tak se pustíme do hlasování a, a také musíte zkousnout oznámení předsedkyně. Takže za prvé mohu potvrdit, že a, e, zítra odpoledne nebudeme mít zasedání. Dopoledne ano, ale a, e, zasedání výboru, které jsme naplánovali na odpoledne, a, e, prostě nebude, takže to se ruší. Eh, revidovaná eh, mm, revidovaný harmonogram pro zprávu trojky. Tak vzhledem k tomu, že byla odložena delegace do Aten v rámci zprávy trojky, tak jsme revidovali harmonogramy následovně. Lhůta pro pozměňovací návrhy bude pátek 31. Eh, ledna v 5 odpoledne. Projednání návrhu bude 12. února maximálně se vynasnažíme to nechat přes přeložit, ale pokud to bude muset být v omezeném jazykovém režimu, tak doufám, že mi to poslanci prominou. Bude-li to nezbytné, budeme-li muset i dále jednat, tak budeme mít ještě prostor úterý 20. února a potom cílem bude hlasovat v pondělí 24. února ve Štrasburku večer. Znovu předem se omlouvám, ale potom bude muset to dostat na plenárku v eh, březnu. Takže doufám, že politické frakce se udrží toho kompromisu k harmonogramu a, a budou mít na paměť, že jakýkoliv posun eh, může ohrožit, ohrozit eh, ten hlavní cíl a sice projednat to v březnu na plenárním zasedání. Takže musíme všichni konstruktivně pracovat, abychom tohoto dosáhli hospodářský dialog se Španělskem. Eh, tam připomínám poslancům, že výbor má tento dialog a výměnu názoru s ministrem Luisem de Grindosem, španělským ministrem financí, vést příští týden v úterý 28. ve 4 hodiny. Vzhledem tomu, že je to frakční den a je třeba tlumočení na jiných zasedáních, tak opět eh, Eh, předem dáváme eh, vědět, že eh, tlumočení možná bude v omezenějším počtu jazyků, omlouváme se, ale je důležité, aby to jednání proběhlo. A rovnou se možná omluvím, pokud nebudu schopná tomu předsedat, protože myslím, že mám jiná mezivládní jednání, která musím navštívit. Potom průběžné trialogy. Trialog PAD, tak první trialog to jsou platební účty. Jsme měli dialog s zpravodajem e, Jürgenem Klitem k e, procesu e, k vytvoření evropského standardní terminologie, v rozsahu působnosti, přechodu mezi účty. Plánují se na únor další dva trialogy na 11. a 26. a Další data eh, jsou na březe naplánována tak, abychom se dosa dostali do dohody v prvním čtení ještě před koncem volebního období. Potom eh, dialog SRM, tak ten druhý trialog proběhl 15. ledna, první výměna názoru proběhla mm, o rozhodovacím procesu, zejména u eh, neživotoschopnosti institucí a spuštění likvidačního mechanismu a kompetencí eh, eh, v likvidační komise a eh, mandát bude muset být byl vydán k tedy s otáz, k projednání s otázkami souvisejícími s ozdravením bank. Měli bychom to dát dohromady co nejdříve, tak aby tam byly vyrovnané podmínky takže tady to probíhá dobře. Příští trialog proběhne 29. ledna. Také vám mohu říci, že řada členů vyjednávacího týmu bude přítomna na jednáních o mezivládní dohodě a bude tam vystupovat. To ovšem neznamená, že bychom nějak schvalovali takovou dohodu. Nicméně ty eh, informace, které eh, díky svému zastoupení získáváme, nám pomáhají při vyjednávání na trialogu. Protože tam se musí všechno rozhodnout, protože nemůžete eh, dosáhnout mezivládní dohody, dokud se nerozhodnete vzít něco z spolurozhodovacího procesu. Tolik tedy k těmto otázkám. Máte zasunuté kartičky, můžeme si zkusit testovací hlasování. Víme, jak zahájit hlasování. Ještě jsme nezahájili hlasování. Adolfo uh, slíbil, že se vrátí. Ne, ty jsi to zavřel, říká paní předsedkyně. Tak. Všichni máte kartičky. Durante unos mi. Ano, průběhu několika dalších minut u sebe nebudu mít hlasovací kartičku. Za několik minut ke mně dorazí. Pokud budou nějaké pochyby u hlasování, tak prosím mi poukažte a já vám řeknu, jakým směrem hlasuji. Takže vaše kartička brzy dorazí, to nebude problém. Ano, jedná se o socialisty, je to tak? Můžete mi říct, jaká je vaše skupina? Já nemám hlasovací kartičku, budu ji mít za několik minut. Ano, to není problém. Nyní uzavírám hlasování. 32 spokojených, jeden nespokojený a 7 se zdrželo. Dobrá. Takže body 5 a 6, což je a jsou zprávy pana Kutase. Yes, there, yeah? there are No, in fact, there's no a motion for the this one. But this, this is the draft record. Jedná se o návrh doporučení, to znamená velice krátký hlasovací seznam, pokud vám to napomůže. To znamená v první řadě odstavec 1, který je stejný jako odstavec 1 původního textu INTY o souhlasu, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále ústní pozměňovací návrh zpravodaje odstavec 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Technická oprava, o tom nehlasujeme, takže hlasujeme o takto obměněném textu a budeme hlasovat elektronicky, abychom měli i čísla a musíme připočítat potom ještě jednoho. Jste hlasovali, uzavírám hlasování. 42 pro, nikdo proti, jeden se zdržel, to je velmi dobrý výsledek. A nyní a zpráva Kotež, což je návrh usnesení, odstavec 1 původního textu, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato.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 Já jsem to asi ohodnotila špatně, takže druhá část návrhu 6 prověříme. Uzavírám hlasování a připočteme jeden hlas proti, takže ano, je to zamítnuto. Já jsem myslela, že jste byli pro, ale bylo to špatně. My to chápeme. Návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Původní text, odstavec 7, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Odstavec 8 původního textu, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 16, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 17, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 18, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 19, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 20, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Odstavec 12, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Právnické odůvodnění C. Právnické východisko C. Okay, that's fine. I was just, yes, but it wasn't carried. And there isn't any original text, so, so that was the amendment. Okay, just checking. Um, okay, now we'll... Takže nyní elektronické hlasování k té ústní otázce ohledně obměněného textu. Jste hlasovali, připočteme tedy ještě další hlas a uzavírám hlasování 40 pro, nikdo proti, tři se zdrželi. Děkuji vám, to je dobrý výsledek. A Nyní máme návrh zprávy Werner Langena o zprostředkování pojištění. Werner žádá o slovo. Ano, já bych chtěl udělat jednu poznámku předem, stručnou. Za prvé samozřejmě eh, chci poděkovat všem koordinátorům, stínovým zpravodajům a eh, frakcím eh, za to, že jsme dosáhli velkého počtu společných kompromisů. Jde o kapitolu 7 k pojistným investičním produktům, které dnes, podobně jako u MIFIDu, budeme o nich hlasovat a před plenárním zasedáním eh, budeme je v rámci MIF, trialogu o MIFIDu tedy upravovat. Jde o, o jasnost legislativy. Nemáme k dispozici totiž texty MIFIDu, proto se tohle děje eh, podle eh, tedy, tedy za té výhrady a je tam k tomu také příslušné odůvodnění v textu. A já vás prosím tedy o širokou podporu a doufám, že na konci vyjednávacího mandátu teprve plo, teprve po plenárním zasedání se to dokončí. Čili musíme e, počkat na MIFID a technicky jsme to zatím nezvládli a potom teprve se budeme moci jít na plenárku. Ano, takže tomu se budeme věnovat, až dojdeme ke konci, ale poznamenali jsme si to. Ano, takže kompromis A. Tři části. První část. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Čtvrtá část, pro, proti. Máme ústní pozměňovací návrh pana Gigolda pro pojistné smlouvy a tak dále a to ověříme elektronicky. Jste hlasovali, uzavírám hlasování a přijato. Dále část 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, zase si to ověříme elektronicky. Když jste hlasovali, uzavírám hlasování a zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já bych řekla, že přijato, ale prověříme elektronicky. Prověřujeme 28. Jste hlasovali? Ano, přijato 24 hlasy proti 18. 29, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis B. Takže v první řadě máme ústní pozměvací návrh, který nahrazuje výraz insured, pojištěný výrazem customer, tedy eh, zákazník. A to je společně s částí 1, takže ne odděleně. Část 1 s tím zněním, in, zněním customer. Kdo je pro, proti, zdrželi se, můžeme prověřit, zda máme většinu. Již jste hlasovali, Zamítnuto o jeden hlas. A nyní část jedna bez toho ústního pozměňovacího návrhu, tedy k původnímu textu, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Část dvě, kdo je pro, proti, Přijato. A nyní kompromis C. Kdo je pro? Proti? Přijato. 211. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 212. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 214. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 31. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, prověříme, nicméně myslím si, že to bylo přijato. Uzavírám hlasování. Ano, přijato 24 hlasy proti 19. 17 odpadá. Nyní 215, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 18, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Sedmička, kdo je pro, proti. Takže i toto ověříme elektronicky, možná to bude rychlejší. Již jste hlasovali, uzavírám hlasování. Ano, přijato 22 hlasy oproti 21. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 35 pro, proti, zdrželi se přijato. 225 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis G, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 228, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis I, tady máme ústní pozměňovací návrh. Takže kompromis I s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď tedy bez ústního pozměňovacího návrhu, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis je v první řadě s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto a nyní původně, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 39 pro, proti, zdrželi se přijato. Imko 12 padá, 241, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 242, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Prověříme 242. Uzavírám hlasování. Přijato. Omlouvám se. A nyní 243, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 245, kdo je pro? proti, zdrželi se, myslím, že přijato, ale prověříme elektronicky. As you know, groups are moving around in combinations. Votes closed. Uzavírám hlasování. A přijato. 244, při, uh, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromis K, první část, kdo je pro,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 Kompromis O ve dvou částech. První část, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Část dvě, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Třetí část, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Čtvrtá část, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní návrh 321, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 3 2 kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím, že přijato, ale prověříme, určitě by si to pan zpravodaj přál. Uzavírám hlasování a přijato 28 hlasů pro, 15 proti. 3, 2, 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Mm, zdá se, že zamítnuto. Sve, nepřejete si to prověřit? Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 3, 2, 3, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 3, 2, 5, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis P ve dvou částech. První část, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Prověříme to, ale socialisté se zdrželi. Uzavírám hlasování 20 pro, 10 proti. A nyní návrh 340. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, prověříme. Uzavírám hlasování a zamítnu to. 3, 4, 1, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3, 4, 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, několik hlasů navíc. Se zdá, že je pro, ale prověříme elektronicky 342. Uzavírám hlasování, ale zamítnuto. 343, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme 343 také. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis kvé, kdo je pro? Imko návrh 41 padá. Kompromis Q, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R, první s ústním pozměvacím návrhem. Kde pro? Proti? Prověříme ústní pozměňovací návrh. Jste hlasovali, uzavírám hlasování a přijato s ústním pozměňovacím návrhem. Nyní kompromis S. Ano, další ústní pozměňovací návrh, takže s ním, kdo je pro, proti. Nejsem si jistá. Takže hlasujeme o ústním pozměvacím návrhu u kompromisu S. Uzavírám hlasování. Zamítnuto, to znamená nyní původní text kompromisu. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromis T. I think it's a long way on, To bude až za několik hodně stránek. Strana 31 v mé verzi, říká paní předsedající. Ústní pozměňovací návrh byl stažen. Takže kompromis T v původním znění, je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis U, kdo je pro. Tady máme ústní pozměvací návrh Ashleyho Foxe v části 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme. Právě mi volá pan Mario Draghi a budu se muset omluvit. Může to být důležité, to určitě. Ještě jeden člen musí hlasovat a uzavřeme hlasování. Přijato s ústním pozměvacím návrhem. A nyní hlasujeme o části dvě, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní kompromis V, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromis 2TV. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis X. To je jedna část, ale v první řadě s ústním pozněvacím návrhem, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, to znamená původní znění x, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní kompromis AL. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní návrh 625. To je zase daleko. Šest, dva, pět na straně 50 čtyři. kdo je pro, proti, zamítnuto. Nyní 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 626, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 96, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 627, kdo je pro, proti, zdrželi se, prověříme, i když si myslím, že to bylo zamítnuto. Uzavírám hlasování. Ano a zamítnuto. Nyní 628, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pět si nejsem jistá, takže prověříme 628. Uzavírám hlasování. Přijato. 657 odpadá, takže není kompromis AA ve dvou částech. Není první část, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní kompromis AB, ústní pozměňovací návrh, kde pro, proti, zdrželi se přijato s ústním pozměňovacím návrhem. A nyní kompromis AC, zase s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Takže bez toho návrhu, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromis AD. Tady máme dvě části. První část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 6, 5, 6, kde je pro, proti, Opět si to radši prověříme. 656 elektronicky. Uzavírám hlasování a přijato. 102, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Kompromis AG, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis AH, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 662, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis A je první s v první řadě s prvním ústním pozměňovacím návrhem Přejete si to vysvětlit? Auf 24 Monate schriftlich. Das ist Tady to není tak, jak to tam je uvedeno. Mělo by to být jinak, ten údaj o měsících. Takže musíme o tom hlasovat nebo ne? My budeme hlasovat 24 měsíců po vstupu v platnost. Kdo je pro? Kdo je proti? Já jsem zmatená, říká paní předsedající, nicméně ověříme to elektronicky a pak nám to pan zpravodaj vysvětlí, co jsme odhlasovali. To je ten ústní pozměňovací návrh. Dobrá. Takže prosím, hlasujte ještě. Ještě nám zbývá několik hlasů. Ano, zamítnuto. A nyní tedy ten původní text, kde je těch 18 měsíců. Je to tak? Omlouvám se, můžete si zapnout mikrofon? Eh, wenn ich das richtig verstanden Jestli jsem to dobře pochopil, tak jsme nejdříve eh, hlasovali o těch 24 měsících první části a teď budeme hlasovat o té druhé části. Já bych chtěl hlasovat eh, pro, i když ve seznamu je proti. A, tak to je pro uh, eh, Svena Gigolda. Sekretariát mi říká, že musíme odhlasovat původní text těmi 18 měsíci v první řadě. Dobře, to je mi jedno. Takže prvně těch 18 měsíců. Kde pro? Proti, zdrželi se, ano, takže 18 měsíců. A nyní s ústním pozměňovacím návrhem s výrazem review, revize, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní už je to? Ano, takže přejdeme k návrhu 106. 106, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, 107, kde je pro, Sto sedm, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 108, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 109, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 675, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 110, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 111, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Dvojka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 113, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, trojka, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 114, ten padá, 115, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, 116, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtyřka, kde je pro, proti, zdrželi se přijato, pětka, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní jsem velice zmatená tím, že pan zpravodaj zamítá svůj vlastní návrh. Prověříme si pětku. Prověříme pětku raději, prosím. tomu vlastně slouží i ta prověření. Pokud se zmílíte, napravíme to. Už jste hlasovali, uzavírám hlasování. A přijato. Ty ostatní padají, takže nyní 119. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Šestka padá, dvojka je stejná. 120. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 121 část 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, část 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 122 část 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, část 2, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, Jury 4, kdo je pro, ještě si prověříme část 2 u 122. Jste hlasovali? Ano, přijato 27 hlasy proti 15. Jury 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 123, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 124, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 125, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, sedmička, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 127, kde pro, proti, zdrželi se přijato, osmička, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 131, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, devítka, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 133, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 136, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 134, část 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, část 2, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prověříme se část 2 u 134. Jste hlasovali, uzavírám hlasování, ano, přijato. 135, část 1, 135 a 137 padají, takže nyní 138, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 10, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AM, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní 12, kdo je pro, proti, Zdrželi se. Můžeme si prověřit návrh 12. Zamítnuto. Nyní 154, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 153, kdo je pro, proti, Zdá se, že zamítnuto, ale prověříme. Prosím, hlasujte. Uzavírám hlasování. Přijato. Nyní 155, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme 155. Přijato. 156. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 13. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 157 ve dvou částech. Ne, ten padá. Takže nyní hlasujeme 160. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že přijato, ale prověříme. 160. Prosím, hlasujte. Uzavírám hlasování. Přijato. 14. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 161. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. 162, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 16, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 164, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 165, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 17, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní 18, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 167 padá, takže nyní 170, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 171, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 20, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 172, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 173, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 174, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 175, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 176, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 21, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 178, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 179, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. včetně 181. A nyní kompromis AN, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 183 část 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Část 2, kdo je pro, proti, zdrželi se. Můžeme si prověřit část 2. Jste hlasovali, uzavírám hlasování a přijato. A nyní 184, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 185 pro, proti, zdrželi se, prověříme si 185, zdá se, že zamítnuto, ale prověříme. Uzavírám hlasování. Ano, zamítnuto. Nyní 186, kdo je pro? Proti? Prověříme si 186. Uzavírám hlasování. Přijato. Tím pádem 23 padá. A nyní elektronické hlasování o takto obměněném textu. Jste hlasovali, ještě jeden hlas, uzavírám hlasování. Přijato 35 hlasy pro, 4 proti, 3 se zdrželi a nyní hlasujeme o legislativním usnesení. jste hlasovali. Hlasujte, prosím. Ještě čtyři musí hlasovat. Ještě dva členové musí hlasovat. Uzavírám hlasování. 37 hlasů pro, 4 proti, 2 se zdrželi. Wernere, prosím. Vorschlag. Já bych rád navrhl, abychom eh, neudělili vyjednávací mandát a předali to na plénum, eh, vzhledem eh, k tomu, že ještě musíme upravit ty texty podle MIFIDu, takže proto tady k tomu nejsou žádné pozměňovací návrhy. Takže na plenárním zasedání ano. Takže to asi znamená, že eh, o tom teď nebudeme hlasovat v tuto chvíli a počkáme tedy eh, na eh, zasedání plenární. Čili to potom vrátíme na výbor, až budou ty změny MIFIDu. Je to tak? Ne, ne, to není nezbytné, říká pan zpravodaj. Takže s tím půjdeme na plenární zasedání. No, tak Werner, Tak prosím. V MIFIDu jsou ještě možné některé drobné změny, ale nejsou jisté. Eh, nařízení eh, MIFIDu eh, v oblasti pojištění, tak tam máme nějaký mandát, ale nepotřebujeme znovu vyjednávat. Takže, jak, takže to můžeme předložit eh, rovnou na plénum a dohodneme si ta eh, uspůsobení mezi tím její zpravodaje. Takže na plénání zasedání nech to jde, paní předsedkyně. Takže eh, předložíme to na plénání zasedání a s potřebnými pozměňovacími názory, na, návrhy a potom to otevřeme. Potom otevřeme vyjednávání. Jste všichni pro? Takže půjde to na plenárku s tím, že pozměňovací návrhy MIFIDu půjdou dovnitř. Možná, že bychom o tom mohli hlasovat elektronickým. Hlasovali jste všichni? Vím, že je to trošku e, zmatečné, ale musíme teď mít vě- většinu. Takže prosím, hlasujte. Dobrá, končím hlasování. Takže jsme hlasovali 42. 32 hlasy eh, s tím, že to půjde na plenárku a eh, i až to bude s Mifidem. Right. Which is... Okay. We now move on to Wolf Klintz's... Přejdeme ke zprávě pana Klince o financování Evropského hospodářství dlouhodobém horizontu. Je to poslední hlasování. Jste připraveni pozměňovací návrh 13 pro, EPP e, musí ještě hlasovat. Teď hlasujeme. Zprávu pana Klince. Slyšíte nás? Zprávu pana Klince. Financování evropského hospodářství. Jste připraveni, dobře. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Původní text pro, původní text pro, proti, zdrželi se, přijat. 14. Pro, proti, zdrželi se, přijat. 15. Pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis AA, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 20 pro, proti, zdrželi se, přijat. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 22 pro, proti, zdrželi se, Můžeme zkontrolovat 22. Kontrolujeme elektronicky. Ještě dva hlasy. Končím hlasování. Přijat. 23 pro, proti. Můžete prosím zvedat to ruce. 23. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 24. Pro. Proti. Zdrželi se. Dvacet čtyři, můžeme to zkontrolovat? Chybí mi nějaké ruce. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. 25 pro, proti, zdrželi se přijat. Ostavec 4 pro, proti, zdrželi se přijat. 27 pro, proti, elektronické hlasování u 27. Prosím, když nebudete zdvíhat v jednotlivých skupinách ruce, tak to nebudu moci spočítat. Pozměňovací návrh 27. Ještě dva hlasy, končím hlasování. Přijat. 28 pro. Proti zdrželi se přijat. 29 pro. proti, zdrželi se, přijat. 30 pro, proti, zdrželi se, přijat. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Původní text pro, proti, zdrželi se, přijat. 34. První část pro, proti, zdrželi se. Přijat. Druhá část pro, proti, Prosím, zkontrolujeme druhou část eh, elektronicky. Eh, nevím, jak hlasovalo EPP. Voted. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijat. 35 pro. Proti. Zdrželi se. zamítnout. 36 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 37 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 40 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 45 pro, proti, zdrželi se, přijat. Zkontrolujeme elektronicky 45. Všichni hlasovali, končím hlasování. Hlasování je ukončeno. Přijat. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 48 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 49 pro, proti. Zkontrolujeme elektronicky 49. Otevřeme, ano, zahájíme hlasování. Končím hlasování. Přijat. 50 pro, proti, zdrželi se, přijat. Původní text pro, proti, zdrželi se, přijat. 51 pro, proti, zdrželi se, přijat. 52 pro, proti, zdrželi se, přijat. 53 pro, proti, zdrželi se, přijat. Já to zkontroluji. Ono to je velice obtížné, když nevidím jednu ruku s s EPP. Paní předsedkyně, po všech těch letech, vy ještě pořád neumíte číst myšlenky? Já si nemyslím, že to by bylo zrovna demokratické. Končím hlasování. Přijat ale nevím, co vlastně. 53, dobře. Teď 55 pro. Proti. Zdrželi se. Musím zkontrolovat 55. 55. 55. Všichni hlasovali? Mačkejte tlačítka. Končím hlasování. Přijat. 57 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 58 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 59 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 60 pro proti, zdrželi se přijat. 61 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 62 pro, proti, zdrželi se přijat. 64 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis B pro, proti, zdrželi se přijat. 70 pro, proti, zdrželi se zamítnout 71 pro, proti, zdrželi se přijat 72 pro, proti, zdrželi se zamítnout 73 pro, proti, zdrželi se přijat 76, 76 pro, proti, zdrželi se přijat 64 byla přijata, takže 78. 78, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 79. Zkontrolujeme elektronicky 78. Končím hlasování. Zamítnout jak jsem říkala, 79 pro, proti, zdrželi se přijat, 81 pro, proti, zdrželi se přijat, 82 pro, proti, zdrželi se přijat, 83 pro, proti, zdrželi se přijat, 84 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis BA, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 86 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Musíme hlasovat o původním textu, ne, 89 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis C pro, proti, zdrželi se přijat. Ústní pozměňovací návrh 17a, SAD jde pro, proti, zdrželi se zamítnout. 95 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis D pro, proti, zdrželi se přijat. 99 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis E s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se přijat. 104 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Čtyřka pro, proti, zdrželi se přijat. 107 pro, proti, zdrželi se přijat. 110 pro. Už mě to opravdu mate. Pro, proti, zkontrolujeme elektronicky 110. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijat. 111 pro, proti, zdrželi se přijat, 112 pro, proti, zdrželi se přijat, 113 pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis EA pro, proti, zdrželi se přijat, 114 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 116 pro, proti, zdrželi se přijat 117 pro, proti, zdrželi se přijat. Já tu mám pozitivní eh, hlasování od EPP. 117. Nevím, jestli máte stejný hlasovací seznam. jenom nejsme na stejné stránce. Končím hlasování. Zamítnut. Další je 118. Pro. Proti. Zdrželi se. Zkontrolujme 118. Myslím, že je zamítnutá. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnout. Takže původní text, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 120 pro, proti, zdrželi se přijat. Ostavec 23 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis F pro, proti, zdrželi se přijat. 123 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Sto dvacet čtyři pro, proti, zdrželi se zamítnout, 125 pro, proti, vy jste proti, tam vzadu. Já zkontroluji tedy 125, protože chybí několik hlasů. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. 126 pro, proti, zdrželi se přijat. 128 pro, proti, zdrželi se přijat. Ústní pozměňovací návrh 129 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis G, především s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Já si myslím, že to bylo přijato, protože to mělo na mysli EPP. Přeskontrolujeme to. Je to kompromis G eh, s pozměňovacím návrhem ústním eh, zelených. Kontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Přijat. 132 pro. Proti, zdrželi se přijat. Sto třicet sedm pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis H pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis I pro, proti, zdrželi Není to vidět, vypadá to jak mexická vlna. Můžeme zkontrolovat elektronický kompromis I. jsme nehlasovali 133, já se k tomu hned vrátím. Hlasujte prosím ještě o I. Končím hlasování. Tak, ke 133. Schválili jsme 132. A 100. Ano, budeme hlasovat o 133. Takže teď se všichni vrátíme k pozměňovacím návrhu 133 na předchozí stránku. Pro, proti, zdrželi se zamítnout. 146 plo, pro, proti, zdrželi se zamítnout. 147 pro, proti, zdrželi se přijat. 150 pro, proti, zdrželi se přijat. 128 28 pro. 149. Jaké číslo? 149 není na mém hlasovacím seznamu. Ticho prosím, já nic neslyším. Po pozměvacím návrhu 150. Nejdříve 147, pak 150 a pak ostavec 28. 149 záhadně zmizela. Kam se poděla? 149 mizel. It's in compromise. It's in compromise AA. Okay, it's gone into compromise AA. Aha, je z něj kompromisní návrh AA. Proto zmizel uh, odsud. Děkuji vám za tuto péči. Takže odstavec 28, kde pro? Proti. Určitě nemáme stejný hlasovací znam. Co vám chybí, Wernere? Je to v kompromisu AA. Okay. I think you've got an old voting list, which... Mm, možná, že za to můžete na hlasovací seznam, třeba je starý. Budeme pokračovat dál. Ostavec 28. Původní text je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Úvodní ustanovení. blok. Není to jednodušší jedno po druhém. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Ano, jsou přijaté. Kompromis je. Ještě to je A. Kdo je pro? Mohli jsme hlasovat unblock až do 11a, ale pak je zapotřebí oddělené hlasování. Takže pozměňovací návrh 3. Ano, je to ono? Kdo je pro něj? Proti? Zdrželi se? Přijat. A nyní je to A, e, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 7 pro, proti, Zkontrolujeme pozměňovací návrh číslo 7 elektronicky. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. 8 pro, proti, zdrželi se přijat, 9 pro, proti, zdrželi se. Musíme zkontrolovat elektronicky devítku, protože tu několik zdržení se hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnut. Původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. 11 s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, zdrželi se přijat. 12 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ústní pozměňovací návrhu k DB pro, proti, zdrželi se přijat. Nyní stanoviska. M, M 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Ample 9 pro, proti, zdrželi se přijat. Ample 10 pro, proti, zdrželi se přijat. Ample 16 pro, proti, zdrželi se přijat. Regi 12 pro, Regi 12. Prosím, Ashley já mám na hlasovacím seznamu u Třensku, tak tam mám tak tam mám e, závorku a něco o kapitálu. Ample 13. Já tomu napsáno, že je pokryt. Tak se omlouvám. Pozdější verze platí, takže se domníváme, že je to pokryto. Regi 12 tedy hlasujeme. Kdo je pro Regi 12? Proti? Zdrželi se. Můžeme zkontrolovat elektronicky Regi 12? Všichni hlasovali? Končím hlasování. Přijat. Regi 13 pro, ne, ten nepokryt. Takže hlasujeme o pozměněném textu elektronicky. Right. voted. Všichni hlasovali, končím hlasování. 22 pro, 2 proti, 17 se zdrželo. Děkuji vám, děkuji srdečně všem a sejdeme se opět zítra ráno. I, I, I couldn't stay off.